rozhodli, že zahájí eh, meziinstitucionální jednání. Eh, ty zprávy, eh, které jsou předmětem jednacího mandátu, jsou na stránkách plenárního zasedání a budou zveřejněny v, v zápisu. Dále podle pravidel 69c odstavec 2